No, we have now the first consideration of the own initiative report on the state. Takže první rozprava o zprávě z vlastní iniciativy pana Elmara Broka, co by zpravodaje ke vztahům EU-USA. Rád byste, pane Broku, se opět ujal slova? Co by autor této zprávy? Já tady vidím, že nedošlo k výměně eh, posluchačstva či kolegů v sálu, takže já to pouze uvedu pár kritickými záležitostmi, tak abychom si pak mohli vše příslušným způsobem přizpůsobit ve světle toho, co jsme se dozvěděli od panelistů a rovněž si rád vyslechnu návrhy našich kolegů v tomto výboru, jak vše zlepšit a jak si lépe přizpůsobit priority. Děkuji, pane Broku. Tedy vy jste předložil návrh zprávy anglicky, všichni to dostali mailem, bude to k dispozici ve všech jazycích do konce týdne. A nyní zde máme nejdříve stínové zpravodaje. Máme pana Pasku jako prvního, máte slovo. Ano, děkuji. Ono je vlastně tady tínovým zpravodajem pan Boštináru, ale nemáme ho dnes tady v Bruselu. Odjel zpátky do Rumunska. Za, důvodem je naléhavý lékařský zákrok a požádal mě, abych ho nahradil, takže já zde pronesu pár slov spíše je přečtu a e, procvičím si své, svou schopnost číst anglicky. Určitě to prospěje všem a zejména Elmarovi. Tedy činitelé, kteří, které jsou takovým typickým příkladem významu transatlantických vztahů. No tam pan Doštináru chce přijít s určitými zlepšeními. A já už ho nyní cituji. Já se obávám, že musíme rovněž uznat i nějaké chyby, které se v minulosti udály, například uh, dopady eh, zásahu v Afganistánu a v Iráku na celý eh, tento region. Rovněž ocenit úlohu eh, v mírovém aktivitě na Blízkém východě a rovněž i nutnost zachovat smlouvu s Iránem a zároveň se snažit zkoumat situaci v Syrii, v Jemenu a účast na programu balistických střel, který podkopává stabilitu na Blízkém východě. Rovněž musíme se věnovat otázce Ruska a angažovanosti Ruska v Syrii. Pak máme multilaterální systém, který se zakládá na určitých pravidlech a já bych si představoval, že by měl být v zájmu obou stran jeho vylepšování tedy a zachování na to bychom se měli soustředit v tom textu přesně eh, tak jako na posílení celosvětových obchodních vztahů a posilování spolupráce v zahraničně politické oblasti s USA. Tady eh, z tohoto pohledu samozřejmě záleží na tom, aby EU byla jednotná. Tady tedy citát z dopisu mého kolegy, já k tomu z vlastních sám za sebe tedy připojím pouze takovou malou doušku a navážu na poslední část diskuse. Z mého pohledu v současném světě nemohou ani Spojené státy tvrdit, že si poradí sami. Dříve či později nastane moment, kdy budou potřebovat spojence a proto je přece jen dobrodružné si takto tvrdit, že já si poradím sám a nebudu spoléhat na nikoho, nikoho nepotřebuji. Tím jsem skončil i za sebe. Děkuji, pane Pasko. Nevidím tady mm, stínové zpravodaje všechny, tedy ať se mi hlásí. Dobrá, tedy stínoví zpravodajové, hlaste se. Nejsou tady. Pan Milan Mon se tedy hlásí. Muchas gracias. Yo no he tenido mucho tiempo. Děkuji vám mnohokrát. Neměl jsem moc času, abych si podrobně přečetl zprávu kolegy Broka, eh, protože jsem ji dostal teprve odpoledne, ale logicky, eh, když se na ní dívám, tak fakt je, že on už i vzhledem k tomu, že jsem byl dřív zpravodajem pro podobná témata a fakt je, že eh, bych chtěl, bych chtěl pobla, oceňuji jeho Eh, úsilí, protože si myslím, že je důležité, že eh, tento parlament věnuje strategickou pozornost vztahu mezi Evropou a Spojenými státy, když vezmeme v úvahu, státy, když vezmeme v úvahu současného obyvatele Bílého domu a s tou perspektivou, že se eh, situace nezmění v příliš, příštích letech, takže turbulence budou pokračovat. To už v panelu, který proběhl, zaznělo. A je to, e, to už se e, toho, už se to dělo v uplynulých letech, ale fakt je, že si myslím, že hodnoty budou dále pokračovat. E, pravda je, že jsme pořád spojenci, potřebujeme jeden druhého a tak to i zůstane. A taky si myslím, že je správné a mm, děkuji za to panu Brokovi, že to zahrnul, že eh, eh, eh, navrhuje vytvořit transatlantickou radu. Jsem rád, že pan Brok tuhle tu myšlenku zachoval a zase ji zde zavádí a jsem rád, že Evropský parlament dodržuje kontinuitu. Já se ještě těším, až si přečtu podrobněji ten návrh zprávy, jinak pokud jde o bilaterální partnerství. Eh, Eh, ani výbor eh, INTA, ani výbor ENKO eh, se nezúčastní, ale měli bychom dát ještě ekonomickou mm, zprávu, protože tento parlament si myslím, že bychom se měli v tomto smyslu vyjádřit. TTIP je u ledu, ale mm, Fakt je, že Evropská unie se ho nevzdala. Spíš tak Trumpova administrativa, konkrétně a Spojené státy, už i prezident Obama vyjádřili své obavy, pokud jde o TTIP. A já si myslím, že ta reference eh, na eh, eh, tuto dohodu, která je velmi ambiciozní a bilaterální, která se zabývá nejenom cly, ale, jak říkal pan Gartner, Eh, dává bez, eh, jistotu i veřejným trhům, myslím si, že takovéto poselství, což jsou odstavce 5 až 12, které jsem jen tak prolétl, E, jsou důležité, protože zde říkáme, že chceme intenzifikovat ekonomické vztahy. I když je tady pan Trump, on možná to nevezme vážně, nepřijme to, ale bude to vzkaz pro příští vlády ve Spojených států. A myslím si, že, bych to, že bychom toto tam měli e, zavést a je to můj návrh pro tuto verzi. Děkuji vám. Chce ještě někdo další se vyjádřit? Pokud ne, tak vám řeknu, jaký eh, máme harmonogram. První jednání nebo první rozprava probíhá dnes, potom lhůta pro podání pozměňovacích návrhů je 7. června 11 hodin, E, potom e, přijetí stanoviska INTA 20. 21. června, e, druhá rozprava v tomto výboru 9. 10. července, stejně tak jako hlasování a potom na plenární zasedání to půjde v září. Pane Broku, chcete se k tomu ještě vyjádřit? Pokud ne, tak tím dokončujeme tento bod. já bych eh, jednak rád eh, poděkoval zejména kolegovi Milanu Monovi, zejména, že zde vyjádřil věci, eh, které, eh, na které poukazujeme. Všichni přejeme si určitou kontinuitu a eh, já jsem to už rovněž v té zprávě částečně převzal, ale ono to vůbec nemohu si přičít ke cti jako vlastní vynález, ale spíše to musíme eh, připisovat na vrub dalšímu vývoji a bedlivému sledování, takže eh, já tomu budu věnovat čas, pak budeme mít pozměňovací návrhy, ale máme stížadostivý harmonogram. Ono to jsou obtížné věci, protože v podstatě hovoříme o pohyblivém cíli tady a můžeme pouze doufat, že se strfíme a zároveň dodržíme časový plán. Já hovořím o naději, nikoli pouze o představě, protože přece jen možná dojde k tomu či onomu, no a to musíme nějak přežít a nějak se s tím vypořádat a jinak všem srdečně děkuji. Já děkuji, pane Broku, doufejme, že to všechno dopadne tak, jak má. A tím končíme rozpravu k tomuto tématu a za tři minutky budeme pokračovat dalším tématem, totiž výměna názoru s paní Alexandrou Papadopoulou, která je v čele Eulexu v Kosovu. As I said, we have now item number 17, exchange of views. A nyní tedy pokračujeme výměnou názoru s paní Alexandrou Papadopoulou, která stojí v čele Eulexu v Kosovu. V první řadě bych ráda jménem všech paní Alexandru Papadopoulou zde přivítala. Jedná se o největší občanskou misi EU. Chci kolegům připomenout, že za posledních devět let EULEX pomáhal právnímu státu a reformám soudnictví v Kosovu. EULEX ale se neustále smršťuje a současný jeho mandát končí 14. června. S novým mandátem se snad počítá, aby byl ještě skromnější a aby se soustředil na podporu a monitorování paní Papadopoulou, která se snaží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 podporovat zvětšení, rozšíření EU je e, rovněž, což je strategickou prioritou pro tento výbor. Snažíme se nezavírat dveře před žádnou z těch šesti zemí, včetně Kosova z východního Balkánu a zároveň zajistit, aby nedocházelo k nějakému e, zkracování cesty, zejména v oblasti právního státu a sousedských vztahů. Situace v Kosovu, bohužel, abych to řekla ohleduplně, zatím nevypadá slibně a Eulex je v těžké situaci a my trváme na tom, že ten přístupový proces a vyjednávání je příslušným způsobem podporován a to účinně a transparentně, technicky i finančně a zároveň, aby eh, byl hodnotný z pohledu peněz daňových poplatníků a aby bylo zdrojů využíváno inteligentně i po roce 2021. Věc je jasná. Nesmíme měřit dvojím metrem žádný případ špatné administrativy, korupce či zneužívání finančních prostředků nelze tolerovat. Údajné nesrovnalosti v rámci Eulexu jsou eh, velkou starostí a znepokojí i Evropský parlament, který doufá, že budou plně vyšetřeny a že se situace napraví. Paní Papadopoulou zatím, co eh, se snaží celý, na celý proces dohlížet a utvářet ho, my, co by výbor AFET, bychom rádi pracovali společně se zpravodají pro západní Balkán a určitě se i projeví ti zpravodaje v případě naší rozpravy, zejména eh, pan Šoltes, který je přímo za Kosovo odpovědný. Paní Papadopoulu, hm, pak tady máme ještě eh, velitele občanských eh, sil a než dám slovo paní Papadopoulou, dám slovo paní Terakem. Děkuji vám moc krát, paní předsedkyně, za laskavá slova. Já bych ještě chtěl trošku uvést kontext, než dám slovo Alexandře, vedoucí mise. Naše mise v Kosovu je největší misí uh, už od samého počátku v roce 2008 a je dobrým příkladem uh, mise, která se eh, vyvinula v rámci společné zahraniční eh, bezpečnostní a obranné politiky a eh, už mnoho let měla za mnoho let měla různé mandáty, celní reforma, justiční reforma a policejní reforma. Je to mise namáhavá, vždycky byla, ale kdyby nebyla namáhavá, tak bychom tam vůbec nemuseli být mohu říci, že tato mise během let eh, určitě dosáhla změny za příspění tisíců kolegů, kteří se tam eh, vystřídali. Myslím si, že její výsledky jsou často podceňovány. Špatné zprávy se šíří rychleji než dobré. Podle mého názoru se naše mise těší respektu u obyvatel Kosova, což je důležité eh, a pro mě je samozřejmě eh, ctí eh, hovořit k tomuto výboru. Už jsem hovořil včera a mohu zopakovat, že je velice těžké nějak hodnotit prevenci. Eh, někdy jsou mise kritizovány, ptáme se, jak měřit úspěch. Můžeme uvést několik konkrétní příkladů příklady, ale nikdy nevíme, jak by Kosovo vypadalo bez naší mise, kdyby naše mise neexistovala. My jsme určitě znamenali změnu k lepšímu. pomocí Evropské kanceláře EUSR, ale také dalších partnerů USA, OSN a dalších klíčových partnerů v tomto regionu, e, a to v rámci lokálních reformních e, programů. Takže naše mise je v Kosovu důležitým aktérem. Vždycky jsme volili partnerský přístup. Nechceme dělat všechno, protože nemůžeme dělat všechno, ale 28 členských států dalo této misi mandát do budoucna. Ještě poslední důležitý bod, který je důležitý, tak říkajíc, z horizontálního hlediska. Alexandra není vedoucí mise, protože je žena ale e, je, mohu říci, abych ji představil, že Alexandra je jednou z nejlepších vedoucích mise, které jsme kdy měli, e, což není e, náhoda. Těší se respektu mnoha našich partnerů a protějšků v Kosovu i v členských státech, takže já jí teď velice rád předám slovo. Děkuji Alexandře Papadopoulu za veškerou její práci pro Evropskou unii. Děkuji vám. Děkuji vám za tato laskavá slova na adresu paní papadopulu, takže bez dalších průtahů vám dávám slovo paní papadopulu. Děkuji vám eh, za uvítání, eh, paní předsedkyně, a děkuji Kene za laskavá slova. A děkuji vám všem za to, že jste mi dali dnes příležitost představit naši misi. Teď eh, je pravý čas na to, abychom o naší misi diskutovali Eh, protože 13. Eh, června, jak už zmínila paní předsedkyně, eh, končí mandát a vstupujeme do nové fáze. Naše mise je tedy nyní na křižovatce cest, protože tentokrát už nebude jenom nová konfigurace co do čísel, tentokrát půjde o úplnou redefinici této mise. Bude, bude to vlastně vytvoření nové mise, nové v uvozovkách, která se bude muset soustředit na jiné věci než ta předchozí. Bude mít mnohem zacílenější a omezenější rozsah. Bude cílit na eh, záležitosti, které jsou eh, blízké Evropské unii. Je jasné, že po deseti letech se naše mise musí uspůsobit okolnostem. Situace v Kosovu není stejná jako před deseti lety. Kosovo dosáhlo značných výsledků a pokroku, což musíme uznat, ale samozřejmě jsou tu ještě problémy, kterým je třeba se postavit a mise se jim musí přizpůsobit. Takže uvědomit si výsledky a uvědomit si i problémy. To je důležité. A 28 členských států a evropské instituce se tedy rozhodly vytvořit novou přechodnou misi. Kosovo je v přechodné fázi a i nová mise eh, bude přechodná a bude se orientovat do budoucna. Ještě než budu hovořit o budoucnosti, chtěla bych se zastavit o některých výdobytků a úspěchů z minula, protože je velice dobré si připomenout, jak jsme začínali. Uvedu eh, pár fakt a potom si každý může udělat názor na to, jestli mi se byla úspěšná nebo ne. Eh, pokud jde o exekutivu, eh, tak Eulex vynesl eh, kolem 648 verdiktů, včetně 500 v případech trestné činnosti, korupce, organizovaného zločinu, eh, eh, válečných zločinů nebo obchodu s lidmi. Potom také v souvislosti s majetkovými spory, protože to jsou potom stovky nebo tisíce případů. Zúčastnili se bývalí soudci, eh, veřejní žalobci, eh, policisté a další vysocí státní úředníci a eh, naši soudní experti jim poskytli poskytli školení a poradenství kosovským orgánům, přičemž spoléháme na přidanou hodnotu eh, s eh, naší mise EULEX, která umožňuje soustředit se na vybudování odolnějších a udržitelnějších institucí pomocí systematického přístupu, eh, nikoli přístupu krátkodobé pomoci. Kromě toho na exekutivní straně naše mise vyšetřila obvinění z 251 případů válečných zločinů, čímž značně ulehčila situaci z vyšetřování válečných zločinů v Kosovu. Pak jsou tu tedy eh, ještě další eh, případy. Eh, naše mise zahájila 98 nových vyšetřování v případech znásilňování a sexuálních zločinů během války. Eh, od začátku naší mise eh, přes 2400 eh, trestních řízení bylo předáno našemu zvláštnímu žalobci pro republiku Kosovo, se kterým tedy spolupracujeme a také o mobilnímu týmu žalobců. Konkrétně jsme se zapojovali do více než 1300 případů, v níž, z nichž 210 byly případy válečných zločinů, terorismu, finančních zločinů, korupce a také asi 140 případů organizovaného zločinu od počátku eh, žalobci Eulex eh, dosáhli odsouzení v případech korupce a v případech eh, organizovaného zločinu. Kromě počtu případů eh, můžu zmínit eh, Institut forenzní medicíny, který provedl asi 630 operací a eh, hodnocení, včetně 143 exhumací za účelem identifikace pohřešovaných osob. Takto bylo identifikováno 427 osob, včetně 300 pohřešovaných. Proskoumali jsme tisíce dokumentů a 2300 e, vzorků kostí, které byly odeslány na analýzu a identifikaci. Kromě toho EULEX poskytuje legislativní asistenci a pomáhá, e, pomáhalo s přípravou 150 zákonů a právních aktů. E, poskytli jsme také podporu s organizačními změnami celních orgánů, které vedly k dodatečným příjmům 1,12 miliard euro. E, t, počet, tedy objem zabavených prostředků na letiště v Prištině vzrostl o 500% a e, celní orgány jsou nejrozvinutější, nebo jedny z nejrozvinutějších v kosovské státní správě. Pokud jde o policii, tak policie e, je dnes považována za nejkompetentnější v regionu. Kromě toho poskytujeme eh, hmotnou podporu a personální podporu na společných eh, hraničních přechodech. Těch šest hraničních přechodů otevřených mezi eh, lety 2012 a 2013, tak tam spolupracujeme s komisí a místními orgány na podpoře šesti, na, na výstavbě šesti trvalých přechodů. Pomáháme samozřejmě s integrací severu a jihu a s implementací dohody o volném pohybu, která umožňuje všem rezidentům Kosova volně cestovat do Srbska na své občanské průkazy a s kosovskými poznávacími značkami. Od roku 2014 bylo toto ustanovení eh, rozšířeno na další hraniční přechody s Chorvatskem, Maďarskem, Bulharskem a Makedonií. Eh, také školíme policejní tým rychlého nasazení, eh, to je zhruba 300 policistů eh, a pomáháme Evropské kanceláři a Evropské komisi certifikovat a předávat knihy, Eh, nebo eh, záznamy eh, kosovské matriky, které byly umístěné v Srbsku a myslím si, že hlavním úspěchem je justiční integrace severu, která byla implementována loni na podzim a která se týká stovek soudců a státních zástupců, kteří tak byli začleněni do kosovského soudního systému. To je tedy minulost. Teď je potřeba se posunout do budoucnosti A promarnila bych příležitost, kdybych nezdůraznila, že za těch deset let pracovalo v Eulexu deset tisíc lidí, deset tisíc profesionálů a jejich eh, vklad je nutné zdůraznit. Tak jako práci všech mých předchůdců, kteří dosáhli tolika důležitých úspěchů v těžkých a nestabilních podmínkách. Pokud jde o novou misi, je důležité, jak je formulován nový mandát. Je potřeba asistovat Kosovu se zvládáním krizí. Kosovo už nějakou dobu se uh, vymaňuje z krizového režimu a je tedy na čase uvědomit si tyto výsledky a přesunout se k jiné formě evropské pomoci. Neznamená to, že když EULEX skončí, tak naše pomoc skončí, eh, naše aktivity budou pokračovat a budou převzaty dalšími evropskými nástroji, dalšími evropskými aktéry, eh, někdy i s pomocí jednotlivých členských států nebo mezinárodních partnerů. Z těch třech oblastí, kde měl eh, EULEX poradní a eh, monitorovací roli, eh, to je, to je policie a celní systém. Tady se bude pokračovat v dalších školicích projektech a tak dále. Pokud jde o spoje, tak to je opravdu problém. Tam je ještě potřeba odvést hodně práce. V této oblasti bude monitorování provádět i nadále EULEX. Velice důležitá je vynikající spolupráce eh, s Evropskou kanceláří v Prištině, pokud jde o naše poradní aktivity. Eh, je velice důležité si uvědomit, že během té přechodné doby nedojde k žádnému katastrofálnímu poklesu výkonnosti. E, I nadále spolupracujeme s evropskými kancelářemi přímo v terénu a mohu říci, že jsme velice vděční EUSR e a kolegům z těchto kanceláří za jejich pomoc. Je důležité, aby kosované chápil, chápali eh, systém odpovědnosti, což je důležité, což je zásadní slovo pro budoucnost. Během tohoto procesu dozrávání je důležité, aby Evropská unie stála po boku Kosova, ale nemusí to být nutně EULEX. Pokud jde o exekutivní část mandátu, tak nový mandát úplně končí naši exekutivní roli v kosovském soudním systému. Od 14. června už nebudou fungovat v Kosovu eh, soudci a žalobci Eulexu. Kromě těch případů, které už skončily u soudu, je tu ještě celá řada eh, věcí, které zatím nejsou zralé k tomu, aby se dostali až k soudu, nebo je důkazů velice málo. Některé z nich jsou staré i 20 let. A všechny tyto spisy musí být předány místním orgánům. To je práce, která už začala a je velice složitá, protože tady jde o tisíce stránek, které se musí přeložit do albánštiny a srbštiny je třeba vyhodnotit eh, rizikovost eh, ze strany Eulexu a pak musí být předány eh, náležitým způsobem, protože Eulex bude i nadále tyto spisy monitorovat a bude nabízet rady a konzultace našim kosovským protějškům. Tohle je totiž úkol, který, o kterého se musí zhostit oni. Nový mandát Eulexu bude i nadále nabízet eh, pomoc v případě bezpečnostních eh, problémů. Je jasné, že naší roli je eh, podporovat soud v Hágu. To bude pokračovat. S Nebylo samozřejmě všechno dokonalé v dosavadní činnosti Eulexu. Byla to první eh, e, evropská mise s exekutivním mandátem v oblasti, která je politicky velice nestála. Takže pokud někdo čekal, že ta mise eh, bude na 100% eh, dokonalá, tak si myslím, že to není zcela fair. Měla bych, pokud bych měla jmenovat hlavní chyby, mohu-li použít tento výraz, nebo spíše situace, kdy jsme mohli jedna jednat jinak, tak to bylo spíše zacházení s očekáváním. S, s očekáváním Kosovanů a s očekáváním členských států i nás samotných členů EULEXu protože přišli jsme do oblasti se spoustou problémů s právním státem tehdy před lety, e, do oblasti, kde právě skončila válka a mohli jsme dosáhnout pouze malých kroků. Myslím si ale, že Eulex dosáhl mnohem víc než malých kroků, ale přesto jsme měli mnohem lépe nakládat s naším očekáváním. Mnoho lidí zajímá, jak se kosované dívají na Eulex. To je velice komplikovaná otázka, protože přestože Eulex je na papíře technickou misí, není radno podceňovat politické následky jeho činnosti. Eulex se tedy vlastně stal součástí politické scény v Kosovu, byť nepřímo, a v tom případě samozřejmě jsme byli často terčem palby. Mám-li to říct celé jednoduše, tak mnoho lidí eh, čekalo mnohem více od těch soudních procesů Některým vůdčím osobnostem se nelíbila naše jaksi vlezlost v té době, takže občas jsme byli prezentováni v médiích poměrně rozporuplně. Teď, když ale naše činnost do značné míry končí, tak si myslím, že kosované nás vnímají s chladnější hlavou a dostavují se reakce, které hodnotí práci Eulexu velice pozitivně. Pokud jde o právní stát, tak víme, že to není jenom technická záležitost. To se vyvíjí, to je společenská změna, je to změna norem přijímaných ve společnosti. Takže po deseti letech by bylo nefér očekávat od Kosovanů, že se všechno změní. Právní stát a vůbec celá evropská cesta, to je proces transformace, která trvá dlouho. Žádá si krev pot a slzy, nicméně eh, nakonec je to změna vítaná a oceňovaná. A to si myslím, že je obraz Eulexu u Kosovanů. Jak je na tom Kosovo právě teď? Kosovo je také na křižovatce cest. Tento transformační proces má samozřejmě eh, světlé a stinné stránky, ale myslím si, že nyní e, je Kosovo e, ambiciozní. Všechno samozřejmě dokonalé není, ale bylo by nefér říkat, že Kosovo se nehýbe správným směrem. Samozřejmě, že ano, pohybuje se správným směrem. A právě ta dlouhá cesta k právnímu státu je zároveň dlouhou cestou do Evropy. A na této cestě Kosovo potřebuje pomoc Evropské unie, ať už formou Eulexu nebo nějakého jiného evropského nástroje. Kosovo, zejména mladí obyvatelé, vzhlíží k Evropské unii. 70% populace je mladších 30 let a Evropská unie je pro ně nejlepší nadějí do budoucna. Děkuji vám moc krát. Děkuji vám mnohokrát, paní Papadopulo za tuto velmi obsáhlou informaci. Vidím pana Igora Šoltese, který je naším zpravodajem ke Kosovu. Chcete se ujmout slova? Děkuji paní předsedkyně za slovo. Děkuji za velmi zajímavou prezentaci, kde byla spousta čísel, spousta eh, stanovisek, především pokud jde o budoucnost. My velmi mm, pečlivě sledujeme práci Eulexu, nejenom teď, ale i v minulosti, včetně jeho zapojení do procesu, který probíhá ve společnosti v Kosovu. Já mám pár otázek, pokud dovolíte. takzvaný nový mandát, který se uskuteční v následujících měsících. Rád bych věděl, zda kosovští soudci budou schopni ustát politický tlak eh, na vysoké úrovni v případech korupce, protože eh, nemůžeme popřít to, že eh, tam v některých případech je politický tlak. A eh, do jaké míry eh, EULEX může monitorovat a mentorovat kosovskou justici. Druhá věc, vražda Morivanoviče, což je byla hrozná věc a v tomto případě je třeba, aby vyšetřování bylo opravdu objektivní a e, řádné. Takže sledujete tento případ a co jste zjistili v jeho případě. A pokud jde o kosovské sousedství, Eulex by měl e, zveřejnit e, časnou zprávu o implementaci Eh, dohody týkající se dialogu Bělhrad-Priština, protože to vlastně bude zpráva o eh, pokroku nebo o překážkách v tomto procesu. A rovněž hovoříte o právním státu nebo vládě práva. To je velmi důležitá věc pro Kosovo, západní Balkán a vůbec pro, Evropsk- pro Evropu ale e, dočetli jsme se i o problémech právě v oblasti vlády práva nebo státního právu v souvislosti s Eulexem. A mám otázku, kdy očekáváte otevření, toho, otevření mostu v Mitrovici na řece Iber, protože to je taky velmi důležitý krok ku předu ve vztahu Kosova a Srbska. Děkuji vám. Pan Šoltes a nyní pan Kukan, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Chtěl bych poděkovat i paní Papadopoulu za velmi analytickou, eh, obsáhlou, ale i přesto objektivní a eh, férovou hodno, férové hodnocení aktivit Eulexu eh, my, eh, kteří sledujeme činnost Eulexu od začátku v roce 2008, víte, že byly různé časy, že byla, eh, byly různé eh, podmínky, různé záležitosti a to, co jste říkala, bylo velmi realistické. Je to jediná mise, kterou EU má v Kosovu má velmi konkrétní a, zvla- a specifické e, úkole. úkoly. Zmínila jste se o politických a technických záležitostech a, a e, e, EULEX má formovat evropskou společnost. Je to vůbec nejmladší stát v Evropě a právě toto je velmi důležité. Takže zde velmi cením toho, co děláte. Přeji vám v budoucnosti všechno nejlepší v této práci. Nebo hodně úspěchů v této práci, pardon. A otázka je, eh, moje otázka je, eh, můžete popsat, jak bude fungovat ta nová mise? Bude menší nebo v jakém smyslu bude nová? Druhá otázka nebylo vždycky pří, eh, eh, to tak, že Eulex měl vynikající vztahy s vládou a eh, oficiálními představiteli státu. Velmi často to, vypad, to bylo tak, že se říkalo Eulexu zbalte se a vypadněte. Ne, já to nebalím do diplomatických slov. Tak to to vyznělo. Jak eh, hovořila jste o očekávání a nezvládnutém očekávání, eh, to asi tak je. Eh, Eulex požívá úcty mezi obyvatelstvem nebo u obyvatelstva Kosova, ale během několika mých návštěv do Kosova jsme slyšeli až brutálně kritické poznámky od nevládních organizací, které byly nasměrované na EULOX, kde, eh, kde eh, ty jeho činnosti urážely. A bylo velmi smutné to poslouchat, protože nebyly férové, nebyly objektivní. Máte nějakou zkušenost s prací s nevládními organizacemi, protože jejich role a to, co říkají, je velmi důležitým faktorem ve společnosti. A další otázka, kterou položil už pan eh, Šoltes eh, vražda Olivera Ivanoviče. Ta mě taky zajímá, protože to došlo k velkému narušení dialogu mezi Bělhradem a Prištinou. A tyto věci mohou přinést něco pozitivního pouze, pokud se vyšetří a co nejdřív vyřeší. Takže v jakém stavu je to vyšetřování teď? Myslím, že pan Šolte se ptal na všechny nejvýznamnější věci. Nakonec je to zpravodaj. Já a na závěr chci říci, že oceňuji práci Eulexu a pro všechny nás v Evropském parlamentu je třeba to slyšet a chci vám říci, že vám budeme pomáhat, budeme vás podporovat, protože děláte fantastickou věc pro kosovskou společnost. Hovořila jste o budoucnosti. Ale tak, jak jste hovořila, o minulosti, mohla by, eh, byste mohla uvést nové aspekty té reformované mise EULEX. Děkuji vám. Děkuji panu Kukanovi. Pane, pan Maredas, máte slovo. Um, Madame rather use my so I... Budu používat budu hovořit svůj, svým materským jazykem, takže budu hovořit řecky. Děkuji. Rád bych řekl, že bych vám chtěl poblahopřát. Opravdu blahopřeji vám a děkuji za tu úžasnou práci, kterou odvádíte v Kosovu. Já zcela souhlasím s tím, co říkáte. Jde o jeden z nejobtížnějších případů, které jsme kdy řešili na západním Balkáně. To je pravda. Uh, v každém případě moje první otázka se týká bodu, tedy, a to tedy válečných zločinů. A zde jste odvedli skutečně pozoruhodnou práci. Jak to vypadá s válečnými zločiny? Například, zda tedy trest, Mezinárodní trestní eh, soud bude aktivnější, zda se více zapojí do této oblasti, anebo zda Kosovo si bude řešit všechny tyto případy, tyto otázky sami se všemi důsledky. A to nás zajímá v několika eh, důvodů, když se hovoří o eh, válečných zločinech. Takže toto je moje první otázka. A potom je potřeba výsledky hodnotit nikoliv na základě pouze výsledku, ale také v těch hypotetických případech, kdy mise EU-LEX by nebyly prováděny v té oblasti. Takže je potřeba posoudit tyto dvě věci, nejen konkrétní výsledky, ale i to, co by se dělo, kdyby nebyly mise EU-LEX potom, jaké by bylo dopady na to, že těch šest učitelů bylo uneseno. Únosci, kteří pocházejí z Turecka, byli tedy uneseni, zadržováni a nikdo neví, jak to s nimi vypadá, jaký je jejich osud do dneška. Takže já nemohu říci, že ombudsman eh, se zmínil o tomto případu jasného eh, trestného činu. Nechci to citovat, ale co se stalo s těmi lidmi, protože už eh, uběhlo několik měsíců, tak bychom mm, rádi věděli, zda tedy těchto šest lidí skutečně bylo nezákonně zadržováno na bývalém letišti a nikoliv na tom novém letišti, tam, kde jste hledali. Takže kde jsou ti lidé, kde se nacházejí a jak to vypadá s nimi? Mohla byste se prosím o této věci zmínit a na závěr bych měl ještě poslední připomínku. Já jsem pozorně vyslechl to, co jste říkala a velmi oceňuji to, že Evropská unie eh, přijala iniciativu v souvislosti s právním státem a justicí. A zde si kladu a vám tedy kladu tuto otázku. Možná něco podobného by by mohlo být eh, provedeno i v Turecku, když tam tedy prezidentem je pan Erdogan, nebo ne? Protože spravedl, víme všichni, jak spravedlnost funguje v Turecku v současné době. Děkuji. Chce se ještě někdo jiný ozvat? V opačném případě dávám slovo zpět paní Papadopoulos. Děkuji za vaše otázky a rovněž děkuji za vaši podporu. Ta znamená pro nás v Eulexu opravdu mnoho. Já se budu snažit držet se faktu, tedy příslušný díl, oddíl Euloxu byl vždy zapojen do vyšetřování i místní kosovské policie. My za prvé monitorujeme aktivity kosovské policie, to je jeden způsob, a za druhé usnadňujeme výměnu mezi srbskými úřady a kosovskou policií ve smyslu informací, eh, sdělení a tak dále. Co se týče zaměstnanců eh, Eulexu, my máme posudek, který jsme kosovské policii eh, předložili a obracíme se na ně o komentář a zároveň žádáme, aby se vyšetřování týkající se pana Ivanoviče zrychlilo a odehrávalo eh, bez eh, odkladně. Výsledkem toho se vyšetřávání přesunulo do Prištiny, protože na severu neměli síly pro tak složitou záležitost. Nyní, když už vyšetřování je vedeno, jednotkou pro vyšetřování vážné trestné činnosti v Prištině, tak samozřejmě trvá i spolupráce s orgány na severu, ale není prostá problému. Zatím nedochází k žádným uh, pokrokům, které by nám zpřístupnili nějaké nové skutečnosti. Je to ale vše v rukou místní kosovské policie. Eulex rovněž byl zprostředkovatelem schůzek mezi srbskou a kosovskou policií, jejími představiteli. Jedna už se odehrála, další se plánuje. A nyní, když pane Šolteši už jste hovoril, hovořil o těch delegacích, tak tady musím zdůraznit, že Eulex uplatňuje velice přísné dodržování pravidel. Jako by to byla Bible. Vše, co se týká těch případů, tak opravdu se odehrává podle pravidel, která jsou zapsaná a já, co by vedoucí, neustále opakuji, že nulová tolerance vůči jakýmkoliv politikám a e, podpora těch e, průběžně trvajících vyšetřování v Bruselu, nikoli tedy samotném Kosovu, ale v Bruselu tam máme nezávislé soudce a já mám důvěru v to, že vše bude probíhat. Pan Ketting vás o tom bude dodatečně informovat. Máme kodex chování a tam se personál vždy je povinen chovat na nejvyšší úrovni a podle pravidel, a to se týká všech, včetně lidí v terénu v Kosovu. Tady chci zdůraznit jednu věc. Nemůžeme přece jen porušovat presumpci neviny. E, proto nemůžeme nějakým způsobem ani se vyjadřovat k obviněním, která se třeba později ukázala jako neopodstatněná. A nesmíme ani připouštět, aby byl někdo takto spontánně obvinován mise musí být respektována. Já rovněž mám plnou důvěru ve své kolegy, ale pokud se průkazně zjistí, že se někdo něčeho dopustí, tak budeme uplatňovat veškeré paragrafy kodexu chování, které eh, k tomu patří, ale jinak já nemohu zde prohlásit nic, než že mý kolegové jsou vždy plně odpovědní vždy se chovají profesionálně, jednají za obtížných okolností a přesto opravdu vždy obstojí, alespoň z mého pohledu. Vztahy s místními obecně musím říci, že pocity vůči Eulexu procházejí různými fázemi. Já neustále vedu dialog s různými nevládními organizacemi a oni jsou vůči nám velice kritičtí, protože oni si představují, že my jim vyřešíme úplně všechno. A to my samozřejmě nedokážeme a vlastně nikdo by to nedokázal, a to ani v Kopcovu, ani nikde jinde. Velice často se místní upínají na mezinárodní eh, organizace a doufají, že ty jim vyřeší problémy, které, se kterými si oni tam nedokážou poradit. Jedna věc, kterou jsem zjistila za své působení tam, a já to neustále opakuji, že totiž Eulex tam nikdy nevstupoval do Kosova, aby někoho nahradil, že přece jen se jedná o Kosovany ve své vlastní zemi, o její vlastní budoucnost a Alex je tam proto, aby jim pomáhal. Nyní ale dochází k určitému zmatení pojmu. Nyní, když Alex eh, má odejít, tak mnohé lidi znepokojuje to prázdno, to vakuum potenciální. Ale já je ujišťuji zase naopak. Já jim říkám, EU nezmizí. Eh, ta naše úřadovna tam stále bude naši lidé tam stále ještě budou, ale nyní už přecházíme do fáze, kdy si Kosovo bude řešit problémy odpovědnosti za činy i administrativní záležitosti samo vůči sobě. Bude si samo eh, vládnout i administrativně se řídit. Eulex ale byla politická záležitost a ne všem se musí líbit. Vzbuzovalo to i určité nepokoje, ale nyní se snažíme se všemi dobře spolupracovat a už to přináší i své plody, rovněž i s nevládními organizacemi. Snažíme se vše, vše zvládat, jak nejlépe dovedeme. Nová mise. Tam to bude mnohem skromnější. Mnoho našich aktivit typu MMA už se přesouvají do unijní e, sféry. Už nebudeme ani spolupracovat e, ani na poradenství kosovské m, mm, právní rady, ani jim nebudeme pomáhat při tvorbě zákonu. Budeme se ještě věnovat některým konkrétním aktivitám, například opravám, monitorování určitých kaos, případně pomoci při Eh, přenášení právních případů eh, místním předávání místním soudům, ale jinak vše bude pod dohledem místních orgánů. My stále ještě budeme se dělit svým know-how, ale budeme spolupracovat s USA a EUSR a e ono se to pohybuje malými kručky, ale pohybuje se to kupředu. V každém systému je vždy otázka, jak budeme postupovat při výměně soudců. Eulex je tam však přítomen. Skutečnost, že Eulex něco sleduje, že je pozorovatelem, i to samo Eh, často znamená divy ve smyslu toho dopadu. Já nechci nikomu namlouvat, že vše bude dokonalé, že vše eh, bude ideální, ale rozhodně budeme pokračovat a já pevně věřím, že vše bude pokračovat, jak má. Válečné zločiny. Soud v Hágu je nezávislý, a jedná nezávisle, nemám důvod pochybovat o tom, že by jejich práce nepokračovala, ale mnoho záležitostí, které prošly rukama Eulaxu, dopadlo úspěšně, některé byly i předány už vyšetřovacím a už soudním orgánům a ty, které se dostanou před kosovský soud, budou i do budoucna monitorovány. Co se týče úsilí trestat válečné zločiny, tam určitě to nepoleví. A nyní ten únos těch šesti Turků, dokonce i kosovský parlament o tom měl velkou rozpravu. To opravdu znamenalo velkou politickou bouři v Kosovu. Kosované sami se diví, nevěří tomu, co se děje my sami vyčkáme výstupu diskusí. Vše nastalo včera, ale z toho, co vím, tak vznikne v Kosovu vyšetřovací výbor a tam rozhodně už kosované se toho ujeli, té záležitosti. Ano, děkuji vám, paní Dopolo. Velice si vážíme vaší činnosti, toho, jak se Eulexu věnujete a jsme velice rádi, že jste zde přišla mezi nás. Děkujeme za váš briefing. Rozhodně zůstaneme v kontaktu, ať už eh, tam bude vždy vypadat v Kosovu situace jakkoliv z pohledu Eulexu. Krátká přestávečka a budeme pokračovat dalším bodem pořadu jednání. Dear colleagues, we will continue with item 18, which is debriefing on the election. Vážení kolegové, budeme pokračovat debriefingem z volební pozorovací mise do Libanonu. Je to náš poslední dnešní bod. Mise se konala od 3. do 8. května 2018. Parlamentní volby se konaly v neděli 6. května, téměř 10 let po předchozích volbách v roce 2009. Zjistili jsme, že země zavedla nový volební zákon před rokem a v něm byla zohledněna mnoha doporučení, která předložila předchozí eh, volební pozorovací mise v roce 2009. Bohužel se ukázalo, že volební účast byla tentokrát nižší než v roce 2009. Eh, bez dalších průtahů eh, dám slovo paní Eleně Valenciano, která byla hlavní pozorovatelkou v této volební pozorovací misi a panu Jose Ignacio Salafrankovi, který byl předsedou delegace Evropského parlamentu. Takže paní Valenciano, eh, máte slovo eh, a prosíme o stručné informace o misi a pak dám slovo panu Salafrankovi, který nás poinformuje o návštěvě Evropského parlamentu v této zemi. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji, paní předsedkyně. Skutečně ta volební mise Evropské unie do v průběhu eh, parlamentních voleb v Lebanonu začala v podstatě už od začátku března prakticky. Pracovali jsme tedy v rámci této pozorovací mise. Naš tým byl poměrně početný, byli tam zástupci zemí, obvyklí experti, kteří se účastní tady těchto misí. Z mého hlediska ta práce byla skutečně skvělá. Z technického hlediska i technicky zajištěna tedy eh, Evropská unie byla tedy zastou, významným způsobem zastoupena. Eh. A jak říkala paní předsedkyně při této příležitosti, se volilo mezi formátem nového volebního zákona, nového volebního zákona, který jsme také hodnotili a který jsme doporučili spolu s mnoha dalšími politickými aktéry a který zahrnuje prvky změny, velmi důležité změny. První, za prvé pokročil v tom proporčním systému, zahrnul, zahrnuje také hlasy eh, expatriantů a eh, zahrnul volební tajemství v tom smyslu, že jsou eh, seznamy předem vytištěné. Toto, byly naše, toto bylo naše doporučení a podstatně se pozměnil nejenom zákon, ale i způsob volby a volební kultury libanonských občanů. Je třeba říci, že ve volební den eh, bylo všechno velmi klidné, byly sice malé incidenty, všichni naši pozorovatelé hovořili o tom, že volby proběhly klidně, ačkoliv se objevily určité kritiky v následujících dnech, které eh, postupně utichaly eh, a všichni uznali, že volby proběhly v klidném eh, klimatu. Zprava voleb byla taky velmi efektivní a nebyly zaznamenány žádné vážnější problémy, což taky byly stále komentáře některých kandidátů, kteří neuspěli, ale taky postupně tyto námitky zanikly, utichly. Byly určité prvky kampaně, protože tam ten libanonský politický systém má určité prvky, které nás trochu znepokojovaly, dokonce i aktéry a kandidáty a týká se to kontroly financování volební kampaně. je tam o obrovské množství peněz, které se v Libanonu během volební kampaně pohybují a E, především jde opravdu o obrovské částky. A e, do, e, dozorčí komise, která má kontrolovat celý tento objem peněz, které se pohybují v kampani, tak ta kontrola je praktická, prakticky nulová. Tato komise podléhá vládě a má velmi malou schopnost Eh, kontrolovat financování některých kandidátů. V předběžné zprávě se hovoří, že tato kontrolní komise eh, komise pro kontrolu voleb by měla mít větší, eh, schop, větší, vě, větší pravomoci, více peněz a měla by být nezávislá. Z našeho hlediska se nesplnily některé věci. Eh, za prvé začlenění žen do politiky, možnost být a schopnost být zvoleny. Bylo mnohem víc kandidátek než v minulých volbách, ale jenom šest žen bylo zvoleno do parlamentu, takže libanonský parlament je parlamentem, kde je e, prakticky nejméně žen poslankyň, i když tam ženy politicky jinak jsou velmi aktivní a předvolebních kampaních i při organizaci voleb jsou ženy velmi aktivní, přesto je jich velmi málo zvoleno. A to taky byla obava našich partnerů a obava občanské společnosti. A jak jsem už říkala, ta e, započítání hlasů e, i e, expatriatů, expatriovaných Libanonců přispělo k úspěchu voleb a umožně, byla umožněna také volba v městech, které která proto byla uspůsobena, byla tam vytvořena volební místa, bylo to i v zemích Evropské unie, došlo k okamžitému eh, eh, přenos, pře, pře, eh, pře, okamžité přepravě hlasů. Ty urny byly započetěné, my jsme je otevírali, na všechno jsme dohlédli. Takže kontrola volební komise ze strany kontrolní volební komise byla velmi dobrá a pomohla kandidátům, kteří neměli tak moc peněz, anebo kteří patřili eh, do, k některým libanonským volebním stranám, protože média v Libanonu jsou propojeny eh, jsou propojena s konkrétními politickými stranami a proto to veliké množství médií, která sledují eh, kampaň, nabízí svá eh, spojetí a možnost vidět to objektivně je velmi omezená. A nakonec chci uvést údaje, které mohu eh, s vámi, s vámi sdílet pár dní potom, co jsem přijela z Bejrutu. Účast byla nižší než v roce 2005 a v roce 2009, ne o moc, v roce 2005 eh, to bylo 44%, v roce 2009 eh, to bylo 49,2%. Zemi, která, kde se 10 let nemohlo volit, Možná, toto, eh, možná byl důvod právě toto, že to eh, bylo eh, takovou dobu pře, mm, přerušeno, tak proto tam byla účast tak malá. A proto ta účast ještě klesla místo, aby stoupla. Když jsme si četli výsledky, tak čekám, že kolega Eh, předseda parlamentní delegace Jose Ignacio Salafranca, se kterým jsme vynikajícím způsobem spolupracovali a chtěla bych poděkovat jemu i všem kolegům, kteří se účastnili té parlamentní mise, tak doufám, že eh, budou se mnou souhlasit v této malé analýze, kterou mohou poskytnout. Je, eh, je tam ta největší skupina sunická v, eh, kom, v eh, parlamentu, ta sunická většina je tam velká, pak je tam NUK, ten má ministerstvo eh, spravedlnosti a to je důležitý symbol, takže Charil tam stále je, ty libanské síly se konsolidovaly, proporční systém jim velmi pomohl, Blat má stejnou velikost, čili stejnou, eh, stejný vliv, eh, zbalák stoupnul, ale ne tolik, jak se objevovalo v západním eh, tisku, kde se objevovaly titulky jako, že Hezbalah triumfoval ve volbách, mají více křesel, ale ne tolik. Každopádně je tam konsensus v tom, že nedošlo ke k problémům ve stabilitě země. Nic tam neohrožuje stabilitu země, to je důležité. Obnoví se vláda jednoty, aby to je třeba, aby to netrvalo dlouho, protože je tam spousta závazků, které se musí splnit, takže Veril je v parlamentu, veril eh, ve vládě a křes, eh, křesťanská vláda a ani americká a ani eh, vláda tomu nezabrání, ani další, tak tam bude autonomní vláda. A vláda v Libanonu si přeje, aby na ní už nedohlížely velké eh, země z tohoto regionu. Občanská společnost se účastnila důležitým způsobem. Jedna z kandidátek si myslela, že získala křeslo, ale když se eh, přepočítávalo, tak se zjistilo, že jich bylo tisíc hlasů. Byla to spisovatelka, eh, mm, eh, žurnalistka, osoba velmi známá, která počítala s tím, že vyhraje a když se zjistilo, že tedy ne, ne, nevyhrála, tak eh, jsme se s ní setkali a fakt je, že všechno tam bylo v pořádku, protože tam ten křesťanský hlas je poměrně silný a právě to byl hlas toho, co my nazýváme občanská společnost. A všichni pozorovatelé, včetně šéfa mise, velmi kladně hodnotili volební proces, stejně tak jako průběh voleb. My jsme zůstali eh, do Eh, Bejrutu až do 7. června, eh, kdy, do kdy se mohly předložit stížnosti proti průběhu. Takže bych chtěla ještě jednou poděkovat panu Frankovi za spolupráci a stejně tak Kristině Lazer, naší velvyslankyni v Bejrutu a taky a Aleas. Eh, Gianfranco, Gianfrancovi Botticcio, který projevil svou velkou schopnost nás doprovázet, pomáhat nám a řešit spoustu problémů, které se objevily. Byla to eh, zvla- eh, vynikající zvláštní mise ve zvláštní a vynikající zemi. E, děkuji paní Valenciano, dávám slovo panu Salafrankovi. Děkuji pane, pana, paní předsedkyně. Já mám ještě něco, co chci přidat e, k té analýze, kterou e, teď předložila Elena Valenciano. Delegace Evropského parlamentu měla příležitost doprovázet misi a e, uskutečnit tedy, nebo účastnit se této e, mise, která, e, kterou uskutečňovala, uskutečňovala Organizace spojených národů v Libanonu. Je vidět, že tam teplota prostě stoupala. V tom regionu teď jsou velké tlaky a přes migrační tlaky velké, které tam jsou a které působí na tu zemi, kde je jedna i půl Eh, exil, exulantů. Eh, přitom je to země, které má, která má málo obyvatel, tak eh, toto všechno, nebo průběh voleb byl opravdu výjimečný. Jak říkala paní Valenciano, Sledovali jsme tam volby v roce 2005-2009. Volební účast teď nebyla tak velká jako v roce 2009, pokud srovnáváme ale pokud srovnáváme s účastí jinde, například jinde v Evropské unii, třeba v, v, v, v Evropské unii v, ve Spojeném království, kde byly obecní komunální volby a e, byla tam účast prakticky stejná, tak si myslím, že toto nebyla tak malá účast. My jsme se tam jako členové, jako poslanci parlamentu účastnili mise. se A e, vzhledem k tomu, že šlo o e, nový volební zákon a volbu do nového parlamentu, e, byla to výjimečná věc. Ne, nevím, eh, jestli si uvědomujete, že my bychom eh, tady pokračovali vlastně prodlužování svého mandátu 9 let, aniž by se něco změnilo a to se právě stalo v Libanonu, takže eh, vlastně nemohlo být ani překvapením, že volební účast nebyla tak vysoká když vezmeme v úvahu počet obyvatel a e, e, porodnost v zemi, e, přišlo k volbě poměrně dost občanů, kteří by byli mohli volit, ale tedy nepřišli kvůli to, té předchozí skutečnosti. My jsme se soustředili podle toho prohlášení, které už zaznělo ze strany paní eh, Valenciano, eh, pokud jde o malou, malé zastoupení žen, protože ty opravdu tam měly minimální zastoupení. Eh, dále proběhla kontrola volebního procesu, zdůrazňujeme taky příslip nebo závazek Evropské unie přispět, jak o tom hovořila eh, Elena, přispět ke stabilitě Libanonu, kde ta stabilita není, eh, řekněme, nejistá, ale přece jenom je to země, která má velmi bohatou eh, mozaiku nebo vypadá spíš jako mozaika. A teď, když se tam eh, eh, eh, projevil efekt toho systému proporčního a hlasy těch, kteří žijí v zahraničí, tak to samozřejmě mělo vliv. Ten proces byl úplně v pořádku, byl dobře organizovaný, všechno proběhlo prakticky. Byly tam určité pochybnosti, že někteří občané nepochopí volební zákon, který je trochu složitý, protože fakt je, že zavést zákon a měnit systém je trochu, může být trochu problém. Věci se tam podstatně změnily a jak eh, zdůraznila Elena, je to komplikovaná země, kde věci mohou eh, být i nadále, která, kde může situace být i nadále stabilní a byli jsme rádi, že se účastnila občanská společnost. Myslím si, že dalším stimulem eh, bude účast mladých. Eh, ta malá eh, účast žen nebo to malé množství zvolených žen byl Eh, opravdu až zahambující, protože tam prostě byly eh, kandidátky, kde nebyla třeba vůbec žádná žena. Měli jsme příležitost hovořit s prezidentem, s ministerstvem vnitra, který je odpovědný za, eh, vol, za průběh voleb. Hovořili jsme taky s šéfy volební, kontrolní volební komise. Evropská unie tam zanechala stopu. Pro nás to byla důležitá věc, protože máme pr- program asociační, eh, kde se, který se zabývá bojem proti terorismu, eh, vládou v zemi a eh, je to země, kde je veliké ekonomické potíže. Dluh do, dosahuje výšky 140 HDP, ale je tam velká vůle překonat obtíže a jsme přesvědčeni, že touto cestou půjdou. Kromě toho jsme přesvědčeni, že se podaří rozšířit eh, technickou spolupráci s libanonským eh, parlamentem. Také bych chtěl poděkovat za eh, milé přijetí a za pohostinnost libanonské kontrolní volební komise, komisi a e, šéfka e, mise e, zbytek delegace vynikajícím způsobem spolupracovali a chtěl bych poděkovat práci, za práci našemu sekretariátu, která byla bezchybná a vedoucí Eh, delegace eh, byla, nebo vedoucí mise eh, pracovala zcela neúnavně a zcela profesionálně a stejně tak členové sekretariátu a myslím si, že to byl dobrý příklad pro všechny další mise. Děkuji. Děkuji, Ignacio. A nyní Marisa Matias chce, chce hovořit. Je to vedoucí delegace pro vztahy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 co zde přednesli předřečníci. Já rovněž chci poděkovat sekretariátu parlamentu a chci zdůraznit, jak kvalitně koordinujeme tyto dvě mise EU. Já zcela souhlasím s tím, jak to zde vylíčila paní Valenciano. A jak, eh, jak, dospě, jak se splnila tato mise v kontextu, jak jsme říkali, eh, Bede byla eh, citlivá situ- politická situace v zemi. V uplynulém roce a půl se projevovala velká snaha schválit nový volební zákon nový rozpočet a vlastně se vytvářel nový politický život v tomto kontextu. A bylo to velmi těžké pro libanonské obyvatelstvo. Víme, že v uplynulých letech přijali mnoho syrských uprchlíků v podmínkách, které nejsou nejlepší, protože nemají kapacitu, aby mohli přijmout více lidí, takže byli opravdu velmi velkorysí. Tam mise se splnila svůj úkol vynikajícím způsobem. Teď mám na mysli emisi Evropské unie a delegaci Evropského parlamentu. Byl respektován charakter těchto emisí a, i delegace, ten hlavní pro zemi bylo stabilizovat situaci a myslím, že ty mise opravdu proběhly příkladně. V této zemi kde je vláda národní jednoty, potřebují náš podzahraniční podporu, takže eh, jak zaznělo, eh, i sekretariát eh, udělal vynikající práci a my dále budeme plnit svou funkci pozorovatele. Má ještě některý poslanec úmysl se zúčastnit této rozpravy? Pokud nikoli, tak tím diskuse k tomuto tématu a vlastně i diskuse pro dnešní den končí. Zdá se, že opravdu ta pozorovací mise v Libanonu sehrála důležitou úlohu a že byla velice kvalitní. Tak vám děkujeme za vaše úsilí a za vaši práci. A pak ještě máme poslední bod. Bod různé. Má někdo něco do různých? Pokud nikoliv, tak další schůze se bude konat 20 a 21. června zde v Bruselu. Děkuji všem, děkuji za spolupráci i za vaši trpělivost a zároveň říká paní předsedkyně děkuji tlumočníkům, tlumočníci děkuji za pozornost. Všichni jsme své úkoly zvládli dnes skvěle.